programu jednání tohoto týdne. Hlasování o daňových otázkách se bude konat ve čtvrtek. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů eh, k návrhu usnesení, který schválí konference předsedů ve středu, je středa 12 eh, hodin. nyní se dostáváme eh, k pořadu jednání. Definitivní pořad jednání schválený konferencí předsedů je, je k dispozici. Politické skupiny mě požádaly o to, abychom dnešní jednání prodloužili do 22 hodin. Má někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak prodloužíme dnešní zasedání do 22 hodin. Jinak na dnešek a na úterý žádné žádosti o změnu nemám. Dostávám se ke středě. Prosím mr president can i make a request to the conference já mám tady eh, otázku na konferenci, protože nejdůležitější příležitost mm, často pro poslance jsou ty jednominutové eh, projevy a to zajímá naše voliče. A hodina a půl, to je vždycky krátká doba. Já bych rád tedy, aby se pravidla změnila, aby, kon, aby konference rozšířila eh, toto tedy, eh, jak to čas dovolí. Pane kolego, Jednominutové projevy jsou na dnešek naplánovány. Jsou součástí dnešního pořadu jednání. To znamená, že e, můžete promluvit poté. Dneska e, jsou jednominutové projevy na pořadu dne a budeme mít na ně dost času. OK. Also Sie können sich heute in jedem Fall pokud se domníváte, že to musíme v jednacím řádu jinak eh, upravit, tak o tom můžeme na konferenci předsedů eh, jednat. V každém případě, pokud jde o dnešní program, tak budeme mít tady dostatek času na jednominutové projevy. Eh, na úterý žádné žádosti o změnu nemám. Eh, pokud jde o středu, tak tady eh, mám jednu věc týkající se humanitární krize v Iráku a v Sýrii, způsobené islámským státem frakce zelených žádá o změnu názvu. Jde o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zvláště v kontextu IS tomu dostane slovo pan Ellen Smith. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já si myslím, že tohle je poměrně nekontroverzní záležitost. Myslím si, že je to zcela jasné usnesení, ještě než eh, eh, od podstatě ne usnadění, jenom když se podíváme na to násilí, eh, tak je zřejmé, že tam probíhá i další násilí, které působí humanitární problémy, takže zaměřovat to jenom na IS je tak trochu mimo. Je třeba zabývat se humanitární krizí v Iráku a Syrii v kontextu IS samozřejmě, protože je třeba přihlédnout k IS, ale my bychom měli na Eh, četnout daleko širší obraz a já doufám, že mě podpoříte. Děkuji. Chce se někdo vyslovit pro eh, tuto žádost? Chce se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Nikdo není proti, nechávám o tom hlasovat. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je pro tu změnu názvu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Taktéž středy se týká další návrh. EPP požádala o usnesení týkající se energetických interkonektorů a já nyní pod, eh, předám slovo paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si beru slovo za pana Milo, který ještě nedorazil a já tedy za něj chci, abychom doplnili do našeho plenárního zasedání rozpravu s usnesením o energetickém propojení sítí v rámci završení energetického společného trhu, tak rozvoj mm, sítí, které budou propojeny v Evropě, to je nezbytná věc. To se nejenom týká zemí na Iberijském Eh, poloostrově, ale i po Baltí. Bylo by třeba tedy upozorňovat komisi na to, jak je nezbytné v tomto smyslu přijmout opatření. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji kolegové, že jste tento požadavek podpořili. Děkuji. Kdo by se chtěl vyslovit pro tento návrh? Pan Marinesku, prosím. domnule președinte știți foarte bine statele membre și au stabilit ținte în ceea ce privește interconectarea rețelelor dorim piață. pane předsedo jak víte členské státy které mají zájem o propojení sítí eh, a tudíž propojení eh, trhu v Evropě, mm, tak eh, to dělají proto, protože sítě jsou mm, základem pro společný trh s energiemi v Unii, tak, v Unii takže EPP podporuje. Děkuji a nyní se ptám, kdo by se chtěl vyslovit proti této žádosti o změnu. Grupul SND se opune acestei propuneri pentru... Děkuji. Eh, frakce SAD je proti ze dvou důležitých důvodů. Za prvé, eh, na výboru ITRE eh, mm, se zpracovala zpráva z vlastní iniciativy přesně o tomto tématu, která bude předložena příště. A za druhé, za pouhé dva týdny místo předseda eh, Ševčovič eh, předloží eh, dalekosáhlý plán, který se dotýká důležité otázky dopravy, který má řešit celou řadu otázek zde předkládaných, včetně napojení po Baltí a Iberického poloostrova a jihovýchodní Evropy a oblasti Středozemního moře, takže by bylo dobré na ten plán počkat a projednat to 25. února, kdy budeme e, mít příležitost projednávat tuto velice důležitou otázku, zabývat se e, jako celkem tímto. Pane Lambert, vycházím z toho, že jste chtěl hovořit proti tomu, také dobře. Přihlásil jste se tedy velmi brzy, já jsem se domníval, že byste mohl být pro. Dobře, nyní tady nechávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro návrh paní Groste? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Další návrh týkající se středy dostatečný počet jednotlivých poslanců požádalo o to, aby byla, bylo zařazeno prohlášení komise při příležitosti 70. výročí dohody z Jalty. Eh, pan Marek Jurek požádal v této souvislosti o slovo a chce tuto žádost zdůvodnit. Prosím, pane Jurko, máte slovo. Ještě v čas... Děkuji. Během našeho eh, zasedání eh, bude 70 let od Jalské konference, eh, která předurčila osudy celé Evropy na půl století. Pro polovinu států Evropy, které si zachovaly svobodu, vytvořila permanentní vojenské ohrožení. Zbytku odebrala svobodu Ehm, baltským státům odebrala eh, státnost a pokud je o Německo, tak eh, ehm, připravila cestu k jeho eh, rozdělení. Myslíme si, že toto je tak důležité výročí, že Evropský parlament by měl v uctít tuto, toto výročí rozpravou, která se bude zabývat závěry eh, eh, a ponaučeními z Jalské konferenci a měli bychom eh, tuto debatu ukončit příslušným usnesením. Děkuji. Děkuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo se chce, kdo se chce vyslovit pro návrh, kdo je proti? Pane Lamberts, prosím. Pane předsedo, já myslím, že všichni si dobře uvědomují, co eh, konference, eh, Jalská konference znamenala pro Evropu, ale eh, nesmíme směšovat věci. My jsme zvolení zástupci, my jsme politici, my nejsme historici a já bych nerad, abychom využili e, nějakou událost, historickou událost, abychom tím přepsali historii tak, jak se někomu líbí. Já myslím, že tuto diskuzi nechte na historicích a určitě řada poslanců se o to velice zajímá, ale já myslím, že by vůbec nebylo vhodné, abychom my tedy v parlamentu byli místem, kde by se interpretovala historie. Děkuji. Děkuji, pane Lambert. A nyní pan Jaždovský, prosím. Vysoká Vážení kolegyně a kolegové, nejednou se Evropský parlament zabýval historickými událostmi, hodně pozornosti jsme věnovali výročí eh, začátku první světové války. Nikdo, kdo si eh, eh, váží evropské solidarity a pravdy, nemůže stejně pominout Jaltu, která drasticky rozdělila Evropu a posunula evropskou jednotu nebo odložila evropskou jednotu o 50 let. Je to fakt neskutečně důležitý nejenom pro Rumuny, Bulhary, Lotyše, Litevce, Estonce, Poláky, Čechy, Slováky, Chorvaty ale eh, pro eh, všechny, kteří si váží eh, evropské solidarity. Proto apeluji na kolegyně a kolegy ze všech politických frakcí, socialistů, zelených, abychom nebyli hostejní vůči jedné z nejdůležitějších událostí v historii Evropy. Nechávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Jednoznačně zamítnuto. Ja, bitte schön, wenn Sie wollen. Dann lassen wir das elektronisch. Budiš, pokud chcete, prověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni poslanci? Hlasování končí. Pro hlasovalo 82, proti 194, 30 kolegů, kolegyň se zdrželo. Je to zamítnuto. A nyní čtvrtek. EPP požádala o ukončení rozpravy o stanovisku komise o boji proti zneužívání dětí na eh, internetu. Eh, rozprava by měla být ukončena usnesením. Eh, slovo má paní poslankyně Holmajer pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Já se pokusím ještě jednou zdůvodnit, proč by se EPP chtěla pokusit toto velmi obtížné téma sexuálního zneužívání dětí na internetu ukončit eh, usnesením mám velkou prozbu, abychom společně, společným usnesením se připojili k alianci 50 států, také z Evropské unie, protože sem patří takřka všechny státy Evropské unie, abychom se k ním tedy připojili, abychom dali veřejně najevo, že sexuální zneužívání dětí eh, je pro nás naprostá priorita navzdory všem s tím zpětým problémům. Jde o to, abychom ukázali, že máme společnou vůli bojovat proti tomuto sexuálnímu zneužívání dětí a abychom tedy společně eh, ve výboru LIBE na základě zprávy z vlastní iniciativy nebo na základě dalších zpráv, abychom dali jasně najevo, že eh, tomuto rostoucímu, rozšiřujícímu se jevu nebudeme jen nečinně přihlížet, ale že chceme společně bojovat proti tomu. Měl by to být takový startovní výstřel, ke kterému se všichni připojíme. Děkuji, paní Holmajer. Pro eh, návrh by se chtěla vyslovit paní Goraca. Pane předsedo, v Evropě není žádný rodič, kterého by nechávala chladná čísla Europolu chladným, která hovoří sama o sobě. Děti eh, do dvou let, které eh, jsou obtěžovány a jsou předmětem násilí na internetu. Eh, naše děti žijí na internetu. Eh, my akorát žádáme tady o debatu s uznesením. Nemůžeme popírat existenci toho problému a to, že to leží na srdci eh, spoluobčanům. Co udělají kolegové během debaty? Prosím, hlasujte pro tuto debatu. Nemůžeme dělat, že ten problém neexistuje. Chtěl by se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Ne. Dobře, nechávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Tím jsme schválili plán práce. Nyní je tu procedurální poznámka pana Klico se prosím. Vážený pane předsedo, milí kolegové, rád bych navrhnul, aby náš parlament se zabýval velmi specifickou rozpravou, kterou musíme nejprve nově koncipovat. Týká se to situace v Řecku. Osobně to považuji za nezbytnou záležitost, tak aby tu nikdo nemohl prezentovat názory, které neodpovídají názorům našeho parlamentu. Velmi lituji toho, že vy jste, pane předsedo, jel do, do Řecka, aniž bychom o tom tady v parlamentu předem diskutovali. Ptám se, jestli jste tam zastával svoji vlastní pozici, pozici parlamentu nebo pozici někoho třetího. Situace je v tuto chvíli v Řecku kritická a proto považuji za nezbytné, abychom o tom diskutovali. Už eh, dříve jsem říkal, že nastane den, kdy eh, to takto s řeckými obyvateli dopadne a já si myslím, že nyní to vypadá tak, že eh, se řeckému národu vytvářejí překážky na cestě ke konsolidaci situace. Věřitelé v Řecku vytvářeli velký tlak a Řecko by se nyní chtělo z tohoto tlaku vymanit. Děkuji, pane kolego. Eh, návrh o zařazení tohoto bodu na pořad jednání byl eh, předložen pozdě. Eh, ještě se k tomu vrátíme později v rámci konference předsedů. A nyní otázka k ústnímu zodpovězení položená komisi. Týká se to prosazování práv duševního vlastnictví.